a rovněž postoj komise k přijetí rozhodnutí evropského parlamentu a rady kterým se zavádí opatření evropské unie pro označení evropské dědictví. tříměsíční lhůta poskytnutá parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra dne. sixteen září. two thousand and eleven než přejdeme k první položce dnešního pořadu jednání, čili Bělorusku, ještě si dovolím předat slovo paní Veronik de Kaiser, která nám přednese krátkou, nicméně velice závažnou záležitost. Ano, pane předsedo, já se omlouvám za toto přerušení, ale chtěla jsem před začátkem učinit jednu výzvu, eh, co se týče případu Rafa Nažet, což je Syřanka, eh, psychanalytička ve Francii, která byla uvězněna Eh, minulý týden v Hamasu, když jela za eh, svojí dcerou, která rodí, je kardiak, prostě teď najednou někde zmizela v syrských věznicích a my požádáme pana Buska, aby intervenoval, ale víte, že mnoho lidí mizí a když jejich jméno není řečeno nahlas, tak lidé prostě zmizí a jsou zabiti jako matár, takže děkuji, že jsem dostala tento, tuto příležitost eh, ji tady pojmenovat. Děkuji. A pokračujeme tématem Bělorusko, zatčení zastánce lidských práv Aleše Bělackého a prosím pana Romeva de Huedu. Thanks a lot. not the first time Děkuji za slovo. To není poprvé, co hovoříme o Bělorusku a opětovně vidíme a jsme smutní z toho, že dochází k, k zhoršování situace obránců lidských práv v Bělorusku. Já jsem rád, že na jedné straně jsme se dohodli na tom, že v tom usnesení, které nás čeká, zdůrazňuje to, že orgány na místě využily mezinárodní spolupráci, například informace ohledně bankovních um, účtů z polské strany i litevské strany. To znamená, že jsou zde určité dohody, které umožňují tento přístup. Ovšem je to pro sledování kriminálních žiblů a ne proto, aby se kontrolovali, neza, aby se no, no, kontrolovala opozice nebo nevládní organizace. To znamená, že v podstatě to udělali s cílem diskreditovat EU a um, má to dopady na civilní společnost. My teda jsme, eh, eh, je nám smutno z toho, že opravdu došlo k eh, uvolnění těchto informací ze strany Polska a Litvy. Ovšem v usnesení rovněž hovoříme o tom, že spolupracovala Bank of Scotland a některé evropské banky s Lukašenkovým režimem, i přesto, že tam byly uvaleny EU sankce, to je nám velice líto. Ano, je pravda, že se rozhodli ukončit tyto aktivity, konečně, ano, Ovšem, měli bychom požádat od všech evropských bank a finančních institucí, aby zastavili veškeré formy finanční spolupráce s běloruskými orgány. Já bych to chtěl nám všem zdůraznit, protože prostě eh, nemůžeme postupovat tak, jako kdyby se nic nedělo ve vztahu k těmito, s těmito diktátory. Děkujeme. Pan Tenok, jedna minuta. Vážený pane předsedo, stávající situace v Bělorusku je opravdu velice smutná. Je to už 20 let od kolapsu Sovětského svazu a Lukašenko mm, neustále využívá brutální síly v Evropě, persekuce, harassment, aby zautočil na mírové opoziční síly v Bělorusku, mm, dále útok na běloruskou opozici po prezidentských volbách loni. To je opravdu nesmírně smutné. Proto my si myslíme, eh, naše politická skupina, eh, že by Bělorusko mělo jít ve stopách všech ostatních posovětských zemí, aby se mohli dostat do evropské rodiny, tam, kde skutečně patří. Když vidíme protesty, po kterých došlo po volbách, vidíme, že veřejnost Bělorusko je opravdu připravená na tento postup. Ovšem pro tento trasiční proces musí jas, jasně zaznít signál EU. EKR skupina si myslí, že musíme neustále pokračovat s demokratickou opozicí v diskuzi, v dialogu, tak abychom posílili i vzájemnou odpovědnost a zároveň bychom měli v našich vlastních krocích pomocí různých eh, jasných kroků a sankcí poukázat režimu, že tato situace nemůže pokračovat. Proto žádáme, aby celá mezinárodní společenství eh, zadrželo, eh, ehm, zmrazilo finanční prostředky lidí, kteří jsou zodpovědní například i zadržení vyjádření opozičníků, prezidentských kandidátů, ale Bělackého i všech ostatních ochránců lidských práv. Je opravdu velice smutné, že zde nemáme poslance z Běloruska na prvním setkání Euronestu zde v parlamentě osromaždění, protože je to země opravdu se vzdělanými lidmi, kulturními lidmi a myslím si, že opravdu si zaslouží mnohem více než jenom Lukašenka a jeho posluhovačů. Děkujeme. Palecky, si saunek speak. Děkuji, pan Palecky jako další. Palecky, děkuji, pane předsedající. Pan prezident Lukašenka přijal rozhodnutí o propuštění 11 politických vězňů, kteří byli odsouzeni po událostech 19. prosince. Toto rozhodnutí pravděpodobně nebylo náhodné. Ehm, přijal ho dnes, právě v době, kdy debatujeme o tomto usnesení a kdy se koná první zasedání Euronestu. Je to pozitivní krok, ehm, nicméně není dostačující. Musíme přísně odsoudit Eh, zatčení bojovníků eh, za svobodu mezi jinými Alešce Bělackého a připomenout Bělorusku, že obnovení dialogu s Běloruskem bude možné pouze, pokud budou propuštěni a rehabilitováni všichni političtí vězni. Členské státy Evropské unie by měly e, zlepšit a e, koordinovat mechanismy ochrany osobních údajů v právním řízení, e, zejména s ohledem na vztahy k nedemokratickým režimům. Rád bych rovněž vyzval všechny, abychom se obrátili na Bělorusko a vyzvali ho, k, aby se vyjádřil k vízovým poplatkům vůči komisi. Pane předsedající, není to poprvé, co v této sněmovně eh, odsuzujeme eh, pro následování zastánců zemích práv, eh, svobodných médií a tak dále v Bělorusku. Eh, Ochrana lidských práv a e, lidské důstojnosti e, je neustálým prvkem boje s lukašenským režimem. Ale nyní e, vidíme kriminalizaci, která nemá obdoby a je to vrcholem je začení Bělackého, pracovníka ředitel Střediska lidských práv Jasna, který byl 14. srpna odsouzen za zneužívání fondu um, a ilegální působení. Je jasné, že režim si zkouší, jak daleko může dojít při ignoranci vůči lidským právům. Zároveň se snaží nebrat v úvahu morální angažovanost popisujeme-li názory na občanská práva a občanské svobody, tak nemůžeme ignorovat eh, stanovisko Lukašenky. Režim bude vždy zkoušet jít na maximum. Proto musíme ještě silněji se zastat těchto lidí a musíme přiznat ostudnou eh, skutečnost, že bohužel se podařilo tohoto pana Bělackého odsoudit kvůli tomu, že právě Polsko a Litva určitým způsobem interpretovali bilaterální smlouvy a e, předali citlivá osobní data. Já musím, nemohu mluvit s jménem Polska, ale mohu mluvit jménem Litvy a musím vyjádřit upřímné politování e, právě za litevské občany. Neměli bychom vytvářet iluzi, že se Bělorusko může e, vylhat z této záležitosti, ani že se může dále vymlouvat na technické chyby. Aleš Bělacky musí být propuštěn. Děkujeme. A nyní pan Preda, další řečník. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ve včerejších novinách se hovoří o tom, že běloruská národní měna eh, poklesla o 40 že ztratila 40 své hodnoty v důsledku krize. V novinách se ovšem nepíše o tom, že je to plánovaná ekonomika v Bělorusku. To znamená, že je odsouzena k takovému nezdaru. Plánovaná ekonomika, podobně jako v každém totalitárním režimu, je, je eh, propojená i s represí. A Případ Ales, Alese Běliackého je pouze jedním ze série porušování lidských práv, které náš parlament neustále odsuzuje. My proto žádáme okamžité bezpodmínečné propuštění pana Aleše Běliackého, který je předsedou Střediska pro lidská práva v Bělorusku a zároveň zrušení článku trestního zákonníku, který neumožňuje účast v neregistrovaných združeních. Dále bychom se měli zabývat i výzovou povinností vůči lidem, kteří jsou zapojeni do tohoto eh, problému a zmražením jejich eh, aktiv. Děkujeme a nyní to budou zástupci politických skupin za EPP, to bude pan Sogor. Mikrofon, Microphone, please, microphone. yes, start again a Bělecký által vezetett Jasna 96 tavasz... Děkuji. Eh, aktivita běleckého hnutí v Jasna 96, to znamená jaro 96, je právě ukázkou Eh, toho, že vzniká občanská společnost. A eh, toto by mělo povzbudit další lidi a další organizace eh, a mělo by to také donutit Bělorusko, aby dodržovalo lidská práva zastrašování je typické pro diktaturu a e, pokud by hnutí, běleckého hnutí bylo rozdrceno, pak lidé budou, nabidou dojmu, že diktaturu nejde svrhnout. Proto je velmi důležité, e, důležitá reakce mezinárodního společenství a Evropské unie. Je jasné, že Bělorusko musí respektovat lidská práva a principy demokracie. Pokud e, tomu tak nebude, tak nemohou očekávat žádné ústupky a žádnou spolupráci ze strany členských států Unie. A současně běloruští občané musí vědět, že Evropa stojí na jejich straně. A nyní pan Repo za socialisty a demokraty. Bělorusko je státem, které neustále Eh, porušuje práva své občanské společnosti, stěžuje působení opozice a novinářů. Eh, účastníci protestu po prosincových volbách obdrželi mnohaleté vězeňské tresty. Patří k ním rovněž bývalí prezidenčtí kandidáti. Eh, zadržení Alesa Bělackého a to, z čeho je nařčen, je pouze jediným příkladem toho, jak stát zasahuje do života občanů. Svobodná Společnost, společnost jež vede, jež vede dialog, není ohrožením státu. Evropská unie nemůže pokračovat v politickém dialogu s oficiálními představiteli Běloruska, dokud nebudou propuštěni všichni političtí vězni a dokud nebudou zaručeny, zaručena základně lidská práva. Nyní za liberály a demokraty eh, pan Gebrandy. Děkuji, pane předsedo. Já právě přicházím z generálního o schromáždění Euronestu a jak víte, e, to proběhlo bez účasti kolegů z Běloruska. Je to škoda pro celý proces Euronestu, ale je to hlavně ostuda e, pro e, běloruskou populaci, protože tam je prostě jeden odpovědný činitel, eh, který za to může a to je Lukašenko. Eh, před týdnem Lukašenko prohlásil, že všichni političtí vězni budou osvobozeni a že uspořádá kulatý stůl v Bělorusku. A eh, teď je ekonomika v krizi, a tak nevíme, jestli to je vysvětlením jeho reakce, nicméně pan Bělacký nezaznamenal žádnou změnu politického kurzu, čili e, my jako Evropský parlament musíme dál vyvíjet tlak na režim prezidenta Lukašenka, dokud nedojde ke změně v tomto režimu. Izolace a odsuzování bohužel nestačí, je třeba také brát ohledy na obyvatelstvo. Děkuji, pan Bělan za evropské konzervatisty a reformátory. Děkuji, pane předsedo. Brutální a neopodstatněné zatčení Aleše Bělackého je eh, samozřejmě pobouřující pro um, ostatní občany ve světě. Um, je ostudné, že polské a litevské um, orgány a prokuratura um, v tom mají uh, svůj, uh, svou účast a my nemůžeme zůstat bezčinní. Události v Bělorusku ukazují, že tamnější režim je stále ještě dalek kon konstruktivního dialogu s Evropou, pouze tvrdé a rozhodné stanovisko Bruselu vůči Bělorusku, které se nachází v hluboké hospodářské krizi, může vést ke zlepšení situace v této zemi. Proto já apeluji na prezidenta Lukašenky, aby okamžitě propustil jak Aleše Bělackého, tak ostatní politické vězně a aby je plně rehabilitoval. Apeluji na běloruské eh, orgány, aby legalizovali nezávislé společenství společenské organizace a změnili zákonodárství. Zároveň si myslím, že by všechny členské státy měly vyvírat tlak na Bělorusko a aby se zcela rozhodně chovali vůči orgánům zodpovědným za zatčení pana Bělackého. Děkuji, pane Bělen. Paní Vergiat za GUE. Děkuji, pane předsedo jakožto bojovnice za lidská práva Francouzské ligy lidských práv, která je členem Mezinárodní federace Lig pro lidská práva, opravdu s velkým dojetím dnes vystupuje e, na téma postavení e, Aleše Bělackého. Eh, místo předsedy Mezinárodní federace. Je to naše čtvrtí usnesení o lidských právech v Bělorusku od začátku roku. Mohlo by se zdát, že někteří mají zdeformovanou představu o některých zemích, ale my víme, jak je vážná situace bojovníků za lidská práva a jak se zhoršuje v Bělorusku. Eh, stran Vjasna eh, nedostalo povolení a tato organizace tedy naopak nemohla být založena, nezbylo mu nic jiného, než založit účty v zahraničí a tyto účty nebo ty prostředky na těch účtech nyní běloruské orgány považují za osobní příjmy pana Bělackého a z toho titulu je obviněn z daňových úniků. Po evropská pomoc běloruským disidentům je tím pádem diskreditovaná a nejvážnější na tom je, že Aleš Bělecký se do této situace dostal protože běloruským orgánům byly předány informace od justičních orgánů Litvy a Polska v rámci bilaterálních eh, dohod eh, v boji proti terorismu. Já opravdu doufám, že jsou to nechtěné chyby, jak tvrdí nyní obě zmíněné vlády. Ale žádám vás, paní komisařko, abyste vyvinula tlak na vlády, aby k takovým eh, událostem už znovu nedocházelo a abyste udělala maximum pro to, aby byl osvobozen Aleš komisař Bělacký. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Posolt jako další řečník. Pane předsedající, my žádáme propuštění pana Bělackého, žádáme větší podporu demokratické ospozici a svobodným médiím v Bělorusku. A samozřejmě konec konců systémovou změnu, tak aby Bělorusko se stalo demokratickým a právním státem. Nesmíme eh, Eh, si nechat uniknout tuto šanci. Stejně jako v Africe musí i Bělorusko už přestat být tou diktátorskou zemí. A je proto důležité, že to už v posledním legislativním období podporoval kolega Albertes a bojovali jsme za to, aby eh, jižní a východní partnerství byla samostatná. Tady se vše často házelo do jednoho pytle a východní partnerství to jsou téměř všechny evropské státy a my jsme právě tento týden eh, udělali správný krok. Já jsem velice vděčný právě českému přesvědnictví, že v roce 2009 u patřičného summitu eh, dotáhla do konce toto rozdělení a polské předsednictví velice kompetentně na to naváže tento týden. To je rozhodující, ale eh, pokud Bělorusko stále ještě ovládáno diktaturou, tak musíme se snažit toho zbavit, abychom i v této části Evropy konečně mohli pokračovat v řádné integrační práci. Děkuji paní Geringer Odenberg jako další. Děkuji, pane předsedo. Začení pana Aleše Bělackého 4. srpna v Minsku je dalším příkladem špatných, špatného stavu ohledně lidských práv v Bělorusku. Pan Bělacký eh, hájí lidská práva, je v té oblasti aktivní. Díky jeho práci eh, získávají i jiní občané naději. Proto jeho zadržení z důvodu daňových úniků je zejména zneklidňující a nesmíme jej přijmout. Nejen e, taková um, takováto naštění jdou proti e, duchu e, běloruského trestního řádu, ale rovněž zneuctují běloruskou občanskou společnost. Musíme rovněž pamatovat na to, že pan Bělacký je pouze jedním z mnohých a Bělorusko si neustále dovoluje Mm, zasahovat do lidských práv mnozích, kteří pracují v médiích nebo v oblasti lidských práv. Musíme volat po okamžitém propuštění pana Bělackého a jeho kolegů, kteří rovněž hájí lidská práva. Děkuji. Eh, pan Adam Jetemak jako This is not the first time. Není to poprvé. A obávám se, že ani naposledy co hovoříme o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku. Případ Aleše Bělackého je zvlášť zneklidňující a nedávné případy e, porušování lidských práv v Bělorusku to dokládají. Pan Bělacký, předseda Centra pro lidská práce, je obětí dlouhodobého pronásledování ze strany běloruských orgánů. Já vyzývám radu i komisi, podobně jako i vysokou představitelku Katrin Eštnovou, aby zesílili úsilí k odsouzení porušování lidských práv v Bělorusku a podpořili eh, obhájce lidských práv v té zemi. A především vyzývám běloruské orgány, aby propustili všechny politické vězně a dodržovali eh, mezinárodní eh, standardy lidských práv. Děkuji. Děkuji, paní Tenmaky. kolegyně a kolegové chci se také připojit k hlasům které usilují o stále lepší naplňování lidských práv v bělorusku

připomínám že v lednu tohoto roku byli při protivládních demonstracích v albánii policií zastřeleni dva lidé a mnozí zraněni. manifestanti požadovali vypsání nových voleb. připomínám že letos v květnu řada členských států evropské unie zahájila nevyhlášenou válku proti libyi. mrtví civilistů v důsledku bombardování i jednání povstalců které některé státy unie podporují budou už stovky možná tisíce. kdy se parlament bude zabývat těmito tragédiemi? nezdá se vám že se podřizujeme organizované kampani proti bělorusku v době kdy jsou jiné hrozby? dovolte mi ještě dvě malé technické poznámky. za prvé united nations declaration of human rights

Modrá karta od paní poslance. Tu jste ochoten přijmout a dotaz od pana poslta? Od pana poslta kdykoliv, so jede Zeit vom Posselt, so Sie haben das... Pane poslte, máte slovo. Já mám jenom krátké, krátký dotaz na pana kolegu Maštálku. Já jsem úplně nerozuměl. Chcete tady hájit pana diktátora Lukašenku? já, bych byl rád kdybychom mohli, hájit nikoliv dvoustandardní metr který užíváme v, ve vztahu ke všem státům se kterými se snažíme jednat. zde byla jedna karta od predy. Nu știu dacă acceptă domnul Masterfeld. Takže akceptujete mou otázku. Predy, jste ochoten odpovědět? OK, Mr. Preda, go ahead. Tak pane Predo, máte slovo. Pan Posoud totiž, který e, se tázal našeho kolegy, zda náhodou se nesnaží hájit pana Lukašenku. No, já spíš bych se chtěl dotázat, zda tady nemáte zájem eh, se hájit pana Kadafiho. Odpověď? Obávám se, že ti, kteří se s ním objímali, ho hájili více. Já osobně k němu žádný pozitivní vztah nemám. Půjdeme dále. Panu... Let's Pane předsedo, samozřejmě, že je hanebné a pobuřující, že se těsně za hranicemi Evropské unie eh, uvrhuje do vězení někoho tak čestného. E, a poctivého jako Bělacký, který hájil ostatní pronásledované, který pomáhal jejich rodinám. My samozřejmě musíme přehlasovat tuto, toto usnesení. Bude jich ještě mnoho, ale nenalhávejme si. Prezident Lukašenka naše usnesení nečte a dokonce i pokud je čte, tak si z nich pravděpodobně ani moc nedělá. Musíme opravdu dlouhodobě a důsledně vyvíjet politické kroky, jak evropské instituce, tak jednotlivé členské státy musí Bělorusku a Lukašenkovi říct celá jasně těm prodejným prokurátorům, policii, soudu, který je jeho otroky. My si je budeme pamatovat, my budeme vědět, kdo konkrétně uvrhuje opozičníky do vězení. A ještě jedno vysvětlení, když hovoříme o, polské, eh, o polských orgánech. V Polsku totiž konkrétně šlo o generálního prokurátora, který předal informace režimu Lukašenky. Samozřejmě prokurátor je zcela nezávislý na vládě a náš ministerský předseda a všechna ministerstva to nazvali hloupostí a samozřejmě to zcela odsuzují. Děkuji bardzo. Děkuji a přecházíme k postupu Catch the Eye. Mám tady pár a pan Kelly jako první. Zatčení a vězení Aleše Bělackého 4. srpna je pouze i dalším příkladem z mnohých s tím, jak v Bělorusku funguje eh, trestní zákoník a soudy. A Doufejme, že jsou to eh, poslední křeče režimu, jež selhává. Poté, co se zhroutil i režim Mohameda, eh, Muhammara Kadafiho, tak musíme mít naději, že i zde se to jednou zlomí. Zejména bych chtěl říct, že když takový fantastický zastánce lidských práv je ve vězení na základě daňových úniků, tak to se nedá přijmout, pokud by byl odsouzen za vraždu nebo znásilnění, tak by možná mohl být ve vězení před soudním přelíčením, ale tady to není vůbec odůvodněné a tady musíme vystupňovat sankce a dát to jako zásadní podmínku, že čeká na soud na svobodě. Děkuji, pane Kelly, pan Sariuš Volský jako další. Souhlasím se všemi eh, slovy, které zde zazněly. Samozřejmě, že je šílené, že ochránce lidských práv, že je s ním zacházeno tímto způsobem. Ovšem nejde pouze o jednoho člověka. Dovolte, abych citoval deklaraci Euronestu, našeho schromáždění, které jsme zrovna ukončili dneska. Já jsem spolupředsedajícím, dokonce i ve skupině, pracovní skupině s Běloruskem. Hovoříme zde o persekuci opozičníků, 700 lidí je, je zatčených, 24 aktivistů, kteří um, jsou, eh, na které mm, byly uvale, uvaleny obvinění, dále jsou zde um, prohlídky domovní a tak dále. Vidíme zde brutální sílu. A my chceme, aby byl běloruská vláda přerušila tento harassment vůči představitelům civilní společnosti. Chceme, aby komise zastavila asistenci Běloruska až do okamžiku, když novináři, prezidentští kandidáti a i ochránci lidských práv budou propuštěni. Musíme změnit systém, to, že zachráníme jednoho člověka, to nám nevyřeší celý problém. Ovšem jsem zároveň mám pocit, že ani nezachráníme tohoto pouze jednoho člověka, protože Lukašenko prostě někoho propustí, ale zase dalšího zatkne, čili ten skutečný důvod je někde jinde. Dovolte, abych vám rovněž řekl to, že um, Euroneské schromáždění nepřijalo toto usnesení, protože došlo k opozici, obecné opozici poslanců z pěti, z pěti zemí. A rovněž kvůli tomu, že přítomnost eh, a, a zastoupení našeho parlamentu nebyla dostatečná. To znamená, že v podstatě si myslím, že musíme jednat na všech frontách. Děkuji. Děkuji, pan Obermeier. pane předsedající. E, zatčení e, zastánce lidských práv Aleše Bělackého je obrovskou ranou a zároveň projevem běloruského režimu a e, litevská smutná pomoc na základě pomoci o finančních a teroristických útocích bohužel eh, je schopna Bělorusku dodat ještě dodatečné informace, například o pohybech Aleše Bělackého. Ehm, samozřejmě se pak dá eh, rychle někoho zatknout, když známe jeho účty. Musíme ještě jednou promyslet zásady, na kterých se předávají citlivá osobní data. Já osobně doufám, že ehm, diplomatické styky mezi Vilniusem a Běloruskou občanskou společností tímto neutrpí a doufám, že konec konců dokonce se i Aleš Bělacký se dočká spravedlnosti. Děkuji, paní Esaja. Puhemies, arvoisa komisari, en ole enää pysynyt laskuissa siitä, että kuinka monetta kertaa... Já už jsem dokonce, eh, já už ani nepočítám, kolikrát jsme se už letos zabývali brutalitami běloruského režimu, který eh, zasahuje proti vlastním občanům. Tentokrát hovoříme o Alešovi Bělackém, který je předsedou v Jasny 96. To um, čeho byl obviněn, se týká toho, že chtěl um, si um, peníze přesouvat na účty, jež jsou registrovány ve Vilniusu. Ale samozřejmě tady to jsou účty, jež shromažďovali prostředky pro Vjasnu, eh, která je pak poskytovala obětem zatčení po eh, prezidentských volbách v Bělorusku aby mohli přežít. Bělorusko se neustále snaží eh, zasahovat a rušit činnost občanské společnosti. Děkuji. Kytos, pan Sonik, teda. Děkuji, pan Sonik, jako dál. Pane předsedo Aleksandr Bělecký, to je jeden z nejznámějších běloruských obránců lidských práv a aktivistů. Opravdu nás to musí šokovat, že byl začen a zároveň nás ještě více musí šokovat, že eh, byl začen a usvědčen díky určitým mezinárodním postupům, které jsme všichni schválili. Proto se musíme ještě jednou zamyslet, jak budeme zacházet s určitými procedurami vzájemné právní pomoci. Spolupráce policejních orgánů eh, státu eh, celého světa je eh, sice správná, ale nesmí být zneužívána. Evropská unie se musí rozhodně postavit proti zneužívání těchto právních procedur k získávání informací Eh, aby mohli být pronásledováni lidi jako pan Bělacký a stejně jako řekl kolega Lisek i já řeknu, že prokurátoři, kteří spáchali něco takového, tak v Polsku by měli být eh, a budou pravděpodobně potrestáni. Pol, eh, Polsko a my musíme žádat po Bělorusku, aby ctilo lidská práva a do budoucna um, už se takto nechovalo. Děkuji a nakonec ještě pan Gáler v tomto kole. Děkuji, pane předsedo. Já bych výslovně rád eh, přizvukoval panu Sonikovi. Myslím si, že i od vlastních daňových orgánů můžeme čekat určitou politickou sensibilitu. Eh, máme sice například nějakou bilaterální smlouvu, ale pokud je to smlouva s diktatorským režimem, tak se musíme vždy zamyslet, kdy ji použít. Doufám, že to bylo správné varování a doufám, že je to naposled, že jsme nuceni vést takovouto eh, rozpravu o porušování lidských práv v Bělorusku, že přece jen se dočkáme eh, brzy konce tohoto režimu a nakonec budeme moci Bělorusko přijmout jako plnoprávného partnera v rámci eh, sousedských eh, vztahů a Eh, pomoci mu, aby se dostalo k budování demokracie a občanské společnosti. Rovněž si poukázat na to, že eh, je dobré, že v tomto parlamentu hovoříme o jednotlivých lidských osudech a vyzývám kolegy, které to, kteří to dosud eh, neučinili, aby se stali takovými to politickými kmotry těch, kteří trpí v těch režimech, aby to těmto režimům stížili, že nesmí tito lidé zůstat v anonymní summitě, aby režim mohl zatýkat ještě více. Děkuji, pane Gálere. A nyní komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Komise skutečně má velké obavy, co se týče situace a represe Eh, vůči občanské společnosti a opozici i, me, i nezávislým médiím v Bělorusku. Jak tady zaznělo, není to zdaleka poprvé, mnohokrát jsme o tom tady hovořili na plenárce. Eh, vysoká představitelka Katrin Eštnová od začátku roku opakovaně eh, vyslovila své znepokojení nad vývojem v Bělorusku, um, zastrašování, um, pronásledování obhajců lidských práv, uh, zamítání povolení uh, organi- lidskoprávních organizací v zemi. Téma dnešního dne je dobrý příklad. My tady voláme po osvobození Aleše Bialeckého, obhajce lidských práv, který sehrává klíčovou roli v, v Bělorusku a který byl neprávem eh, obviněn naprosto nepodloženě. Vysoká představitelka i Evropská komise jsou také přesvědčeni, že je potřeba zabraňovat takovýmto situacím v budoucnosti. Eh, zájmy eh, nevládních organizací, které byly režimem donuceny založit si bankovní účty na osobní jména v zahraničí, musí být chráněni a je třeba uvažovat uvažovat o tom, jakým způsobem je možné je chránit. Eh, v červenci eh, byla také přijata iniciativa eh, ze strany kolegy Fileho a mm, na ochranu občanské společnosti formou koordinační schůzky donátorů, kterou organizovala Evropská komise v Bruselu pan eh, Bělacky, eh, panu Bělackému je poskytovaná právní eh, pomoc Eh, eh, jak oznámil také eh, komisař Fiele ve Varšavě v únoru. Komise hledá různé cesty a nástroje, které má k dispozici, aby podpořila pana Bělackého a další politické vězně a oběti represe v Bělorusku, kterých je mnoho. Zaznamenali jsme propuštění řady politických vězňů v nedávné době, jakož i prohlášení pana Lukašenka, nicméně žádný seriózní dialog mezi vládou a opozicí v Bělorusku e, nemůže e, se obejít bez propuštění všech politických vězňů. Obecně my se zavazujeme vyvíjet nadále politický tlak na Bělorusku a přijímat kroky pro to, aby byly dodržována lidská práva a, aby, eh, a právní stát v Bělorusku. A proto budeme nadále eh, jak si označovat ty, kteří zodpovídají za restriktivní opatření, ale a budeme eh, také poskytovat politické opozici a občanské společnosti podporu aby, a budeme dále mobilizovat mezinárodní společenství a upozorňovat na porušování v Bělorusku. Například v příštím eh, týdnu vysoká představitelka bude hovořit eh, o eh, porušování lidských práv na mezinárodních forech. Děkuji paní Malström za jasné poselství. Tím toto téma považujeme za uzavřené. Hlasovat budeme po skončení rozpravy o dalších dvou případech. Dalším případem je Sudán, situace v jižním Kurdufánu a státu Blue Nile. E, a nyní dávám slovo panu Tanokovi.